i zpravodajové budeme moci pokračovat. Obdrželi jsme za rozpočtový výbor a také jako specializované výbory jsme obdrželi 2. července výsledky předběžného hodnocení týkajícího se pilotních projektů a přípravných akcí. Je to tedy předběžné hodnocení ze strany expertů komise. Možná bych tedy mohl nejdříve přát slovo panu Tyrlovi, aby mohl představit toto předběžné hodnocení. A třeba, že zde některé věci ještě nejsou jasné a potom bude následovat náš všeobecný zpravodaj. Pan, pane zpravodaj, jste připraven? Brief. Děkuji, pane předsedo. Pouze to krátce uvedu. 3. května tohoto roku tento parlament předal Evropské komisi seznam 344 předběžných návrhů, které se týkaly pilotních projektů a přípravných akcí. Poznamenali jsme, zaznamenali jsme to, že eh, od roku 2016, tady během dvou let, ten návrh předběžných, eh, nebo ten počet předběžných návrhů eh, byl tedy vyšší. My, 200, my jsme tedy dostali za tři roky od parlamentu zhruba 350 těchto návrhů. Nemusím zdůrazňovat, že to vyžaduje uh, velké administrativní nasazení ze strany služeb Evropské komise, pokud se s tím mají vyrovnat. My jsme všechny tyto předběžné návrhy vyhodnotili v rámci času, který jsme eh, měli k dispozici a shodli jsme se na tom, že eh, z těchto 144 návrhů, 42 návrhů by mohlo být provedeno v navrhovaném znění, 26 eh, pilotních projektů, zbytek jsou přípravné akce, 56 eh, návrhů může být realizováno částečně, pokud bude změněna jejich koncepce nebo pokud budou splněny určité podmínky, to je kategorie B, potom je kategorie C, Eh, C 185 návrhů, které už jsou buď plně pokryty stávajícími eh, návrhy, eh, stávajícím právním základem, to znamená, že ty navrhované pilotní projekty nebo přípravné akce už jsou pokryty jinde. A konečně kategorie D. A do této kategorie jsme zařadili 61 návrhů, které podle našeho názoru nesplňují požadavky nebo podmínky pro to, aby byly realizovány buď kvůli nedostatečné kompatibilitě, anebo proto, že už byly realizovány jako takové eh, v minulosti. A to je v tuto chvíli všechno, pane předsedo, a rád odpovím na dotazy členů výboru, pokud je budou mít. Děkuji. Ehm, pane Rel, eh, vy jste tady vlastně na Mm, vytvořil takové východisko pro dalšího řečníka. <clears throat> Omlouvám se, děkuji, pane předsedo. Toto je opravdu zajímavá fáze naší práce ohledně pilotních projektů a přírodních akcí. Nemusím teď opakovat to, co kolega z komise řekl, už to vyjasnil a já bych snad mohl zareagovat že potřebujeme tolik pilotních projektů a příbližných akcí, protože máme nízkou eh, legislativní eh, moc, takže eh, musíme postupovat tímto způsobem. V tuto chvíli bych chtěl tedy poděkovat komisi za odvedenou práci, protože pro mne samozřejmě je jasné, že Díky tomu můžeme eh, podrobněji a také politicky hodnotit eh, toto téma, nejen tedy se zabývat technickými prvky. A v této souvislosti bych rád řekl dvě věci. Hodnocení, k němuž se snažíme tedy přistoupit eh, a to s celým výborem bych na tom spolupracovat, má být hodnocení výlučně politické. Komise nám předložila svoje hodnocení klasifikaci na čtyři kategorie A, B, C, D, ale my u nás na výboru budeme celý tento návrh hodnotit politicky. Takže já sám sobě budu muset připomínat a také všem ostatním, že pilotní projekty jsou mimořádným nástrojem, které má k dispozici parlament, aby dokončil politiky, které nejsou pokryty rozpočtem Evropské unie, a nebo aby eh, konkrétně zareagoval ve specifických otázkách tam, kde tak nemůže učinit evropský rozpočet. K tomu nás vybízejí občané. A teď se mluvám tlumočníkům za výběr svých eh, slov. Eh, Mm, má se jednat o nástroje, eh, evropské v jednotlivých členských státech. Ty pilotní projekty musí být dobře promyšleny a z naší strany tedy musí vzejít dobrý, vyvážený balíček, který bude brát v úvahu potřeby občanů a také Eh, zdravou rovnováhu mezi jednotlivými eh, vnitřními politikami parlamentu. Takže na základě příkladu kolegy Morrisona mohu říci, že odvedl vynikající práci v loňském roce a já bych na tom chtěl také takto pracovat jako on. Děkuji vám, pane Tanti. Pane Muresane, má... můžete zareagovat? a zhodnotit svou zkušenost. Děkuji, pane předsedo, bohužel bez mikrofonu. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o pilotní projekty a přípravné akce, které se v tuto chvíli vytváří pro rok 2018, tak tomu já za sebe nemám v podstatě nic do, co dodat, ale když už jste mi dali slovo, tak bych rád eh, tedy vyjádřil svoje potěšení eh, líbí se mi to, ta uniforma, kterou tady pan Depres dneska má. Eh, a já tedy přeji Belgii i Francii hodně štěstí v dnešním zápase a k přípravným akcím a pilotním projektům nemám co dodat. Číty. Já tedy vítám t, eh, váš smysl pro rovnost. Eh, je, je zapotřebí se tedy oblézt do nějakých eh, eh, prvků o oděvu, které vás odliší. Ano, je to velký rozdíl mezi vámi a mnou, protože my sedíme tady, ale já mám možnost eh, vyjádřit svou preferenci. Vy jste tady jako předseda, takže musíte zůstat neutrální a rozdíl mezi vámi a mnou je tedy funkční. Já e, toto mohu říci, ale to neznamená, že bychom cítili jinak. Eh, pane Pioty, chtěl bych se zauvažovat. Já eh, sdílím to, co jste mm, řekl, chtěl by dosáhnout koncenzu tak, abychom měli politickou rovnováhu, která bude globálně eh, uchována v, ve volbě projektů a přípravných akcí. Mám ale výhrady um, ohledně svobody v klasifikaci ze strany komise. Já bych eh, to ještě rád eh, probral i u nás ve skupině. Když se hovoří o dvou prvních eh, kategoriích ze strany komise, výjimečně, pokud se všichni shodneme, tak mm, se shodneme na tom, kdo je v té nižší kategorii. Ale jinak už je to příliš delegátní. A já bych chtěl říct všem kolegům, dobře, jsou to pilotní projekty, ale musím vám k tomu říct, že priorita bude dána těm, kde, které mají C z komise a pokom, potom teprve těm, na kterých se shodneme, že jsou z kategorie B. A ne, nemůžeme tedy k ním přidat kolegy, které jsou v nižších kategoriích pokud komise už odvede tuto všechnu práci, tak není nutné, abychom ještě dál se tím zabývali, něco dál komplementovali nebo zdvojovali o práci. Ale pokud dojde k nějakému e, sporu ohledně e, kompetencí, tak myslím, že by bylo obtížné je e, porechat v té kategorii, kde jsou. Jsme naše politická skupina ochotná se účastnit tohoto vyjednávání. A Abychom se eh, z toho vymotali, musíme se navzájem přesvědčit eh, o pravdě, aby to nebylo příliš složité. Eh, komise si přeje mít možnost tedy revidovat klasifikaci Probricht. Já jsem chtěl mluvit kvůli projektu, který jsem přiložila, byla to kategorie A, si myslím. Chtěl jsem k tomu říct. K tomu vám blahopřeji, říká pan předseda. Já si myslím, že jednoho dne budeme muset diskutovat o koncepci přípravných akcí a pilotních projektů. Protože problém nespočívá v kategorizaci na ABC, ale v tom, jak se zorganizujeme, kdo bude zodpovědný za eh, tuto práci. My máme politické myšlenky například. To, co je pro nás politicky důležité, můžeme říci. A pošleme tento seznam Evropské komisi. A kdo to pak bude dělat? Ale Evropská komise, ne my. Takže Evropská komise nám poví, poslechněte, možná politicky to důležité je, ale proveditelné to není. A Navíc nemáme ani personál, který by to zorganizoval. Eh, máme tu mnohem víc práce, není to tedy v kompetenci komise a tak dále. Takže to musíme mít na paměti. Nejsou to naše myšlenky, které můžeme prosadit. Jde o to, že ty naše myšlenky má realizovat komise. Takže pokud nám komise dá takovéto kategorie, tak se obávám, že se stane o pokaždé to tež. A to se zatím stávalo. Jsem už 14 let. Jak může komise rozhodnout, co je důležité nebo není? V tom spočívá politická otázka. Politicky můžeme říct, že něco je důležité, ale potom ta realita může být odlišná. Nechci tím říci, že to, co je důležité, není vlastně důležité, ale kdo je zodpovědný za to řešení? je to důležité pro nás, když připravit ty přípravné akce. Normálně bychom mohli na to zareagovat, poslechněte, vy tomu nerozumíte. Nejdříve bychom měli vzejít od komise, vést kontakty s komisí předtím, než budeme něco prezentovat o nás. Protože nejdřív musíme vědět, jestli nějaká činnost je vůbec eh, schudná. Tak to myslím, že si to musíme vyjasnit. Děkuji. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, ale na základě vlastní zkušenosti mohu doložit, eh, že eh, když se komise donívá, že to není proveditelné, že to eh, nutně neznamená, že to opravdu neproveditelné je. Můžeme, tam jde o to, jakým způsobem to koordinovat uvnitř komise a je to tedy velice zajímavé počíná, počínání. Pane Vio, ty věci jsou eh, zřejmé, máte podporu pana Miresana eh, a tím bychom se mohli dostat k dalšímu bodu, eh, kde jde o provádění plateb a výhledů. Nebude to tak jako minulé. My jsme zde přizvali komisi, aby nám tady představila současnou situaci, pokud jde o provádění plateb a výhled. Jde o výhled pro provádění rozpočtu. Komise ten dokument včera rozeslala. Tady máme na mysli také návrh rozpočtu pro rok 2019 a já dám slovo panu Urelovi, který zastupuje eh, generální ředitelství pro rozpočet Evropské komise. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím tady stručně nastínit přehled současné situace provádění eh, rozpočtu 2018, pokud jde o, o položky plate, protože já si myslím, že to je předmět dnešní výměny názorů. Tak jak právě zmínil pan předseda, rozeslali jsme vám monitorování a, a předpověď provádění rozpočtu, tedy prognózu Jde o období eh, po šesti měsících a když to stručně schrnu, mohl bych říci, eh, že provádění eh, zatím probíhalo pozitivním způsobem a, a k 30. červnu jsme, pokud to oplet, platby, provedli 80 miliard euro zhruba, což je asi 56 nebo 57 z dostupných položek plateb. Pokud to srovnáme, s datem provádění ve stejném období, tak vidíme, že bylo dosaženo absolutně většího podílu o 10 eh, miliard a asi o 7 až 8 více to představuje ve srovnání eh, s předchozím obdobím a provádění je také eh, eh, vepředu ve srovnání s prognózou na tento rok eh, podle té zprávy, která byla rozdána včera. To platí pro všechny okruhy až na okruh 4, kde provádění doznala určitého spoždění, lehkého spoždění ve srovnání s prognózou ale očekáváme, že pokud jde o tento okruh, tak většina toho spoždění eh, bude eh, dorovnána do konce tohoto roku. Eh, stručně bych tady poskytl přehled o jednotlivých okruzích. Nejprve 1A provádění v tuto chvíli představuje asi 50 Eh, což je více než ve stejném období minulého roku, eh, kdy to bylo asi 45 Tady máme v tuto chvíli 10 miliard, což je asi o eh, půl miliardy více, než byla prognóza pro 30. červen tohoto roku, takže je to 48 9%, zatímco podle prognózy to mělo být 46%. Velice důležité je také provádění, pokud jde o 1P, eh, soudržnost. 30. června to dosáhlo 39,2%, což je eh, eh, o něco napřed před prognózou a je to významně vyšší než 30. června minulého roku v absolutních i relativních eh, eh, hodnotách. Tedy je to o 9 eh, napřed ve srovnání s procentem, když to srovnáme za stejné období 2017. Pokud jde o 1B, tak tento rok komise vyplatila asi 18 miliard a 16 a půl. tedy ta velká věc pardon, 60 eh, zhruba eh, byla eh, za to období 2014 až 2020 a asi 2 miliardy za období 2007 až 2013 a tyto programy. Pokud se podíváme na druhý okruh, tak tady máme Evropský zemědělský a záruční fond. Zatím jsme tady provedli 84,5%, asi 37 miliard, což je významně větší číslo než v roce 2017, kde to představovalo asi 75 e, Pokud jde o ostatní programy v rámci druhého okruhu, vidíme tady obdobnou situaci a e, stejný mm, náskok v e, asi 57% nebo 7,5 miliardy bylo již provedeno a to v rámci EAGF a to je mírně před eh, eh, tedy prognózou, nebo má to náskok oproti eh, prognóze, protože v roce 2017 ve stejném období to bylo asi 50%, takže si myslím, že tady opravdu ta míra provádění je vyšší než minulý rok. A pokud je o třetí okruh, tak tam máme 47%, 1,5 miliard, takže je to mnohem vyšší než ve stejném období období minulého roku. Jak jsem již uvedl, pokud jde o čtvrtý okruh, toto je, tedy čtvrtý okruh je jediný okruh, kde jsme poněkud bez eh, poštění. Eh, máme provedeno 3,2 miliardy, což je pouze 34% tohoto okruhu a prognoza činila 3,9 miliard, takže je to žádné celá 7 miliardy za prognózou. Když to srovnáme s minulým rokem, tak to činilo 3,8 miliard, takže i tady eh, máme mírné spoždění. Ehm, pokud jde o pátý okruh, tak tady eh, ta provádění není nějak překvapivé. Eh, tady jsme v souladu s prognózou a také, když to srovnáme s minulým rokem, tak je to v odpovídající v eh, Ázii, tedy 48,1 eh, těch plateb bylo provedeno. Pokud se podíváme na druhou polovinu roku, tak eh, další důležitý nový okamžik bude předložení aktualizované prognózy členských států v oblasti soudržnosti. Očekáváme to ke konci tohoto měsíce, pak dojde k naší analýze a vyvodíme z toho závěry. Tak jako v minulých letech, ta prognóza, ta se velmi zaměřuje na platby, zejména tedy na listopad a prosinec, kde eh, tam očekáváme nárůst. To platí zejména pro 1B, no, takže my to nově zhodnotíme srpnu a na počátku září a komise v tuto chvíli spouští také e, e, roční e, globální transfery, které vám eh, předložíme během měsíce září a společně eh, ten globální transfer a vyhodnocení eh, prognózy o členských státech nám poskytnou velmi dobré informace o tom, jak vypadá situace a jaký je výhled na zbytek roku 2018. V tuto chvíli jsme identifikovali v té prognóze určité zkrácení plateb eh, na 250 eh, milionů, to se týká programu ITER, Erasmus+, Plus a jaderná bezpečnost eh, a toto není nic závratného a očekáváme, že v rámci globálních transferů budeme schopni pokrýt toto zkrácení v rámci 1A díky transferům, eh, přenosům z jiných okruhů a samozřejmě vám eh, v té věci také předložíme návrh. Komise se v tento okamžik donívá, že tady není žádné riziko eh, zkrácení plateb. Očekáváme i nadále plné plnění rozpočtu, takže já doufám, že nebude zapotřebí procházet eh, něčím obdobným jako minulý rok a potom vám předložit návrh opravného eh, rozpočtu, kde by ty platby musely být eh, zkráceny. Ale jak jsem říkal, to nejdůležitější pro to, abychom to mohli posoudit, bude aktualizovaná prognóza ohledně členských států kterou tady obdržíme později. Eh, velmi rád odpovím na všechny vaše otázky. Děkuji. Merci, monsieur. Děkuji vám. V tuto chvíli, protože se jedná o platby, tak jak plynou eh, z rozpočtu roku 2018, přám slovo Siglu Morrisanovi, který je naším všeobecným zpravodajem. Ano, je to tak, pane předsedo. Prognoza plateb vypadá pozbudivěji než v předchozích letech. Eh, nemáme takové spoždění v programech. Programy konečně se dostávají do té správné rychlosti a samozřejmě na růst žádostí o platby absolutně i relativně je jasně patrný. To je v pořádku. Dobré taky je to, že komise obecně oceňuje a odhaduje to, že zdroje, které máme k dispozici, jsou dostatečné a že jsou prostředky na platby, kde letos to platí. Ale také na druhé straně vidíme, že prognoza je trochu nižší v okruhu 1a a v okruhu 1b. To znamená, že prognoza v členských státech je stále přesnější. Méně se přeceňuje schopnost absorpce oproti začátku tohoto sedmiletého období. A toto všechno bychom měli vidět také ze strany komise. Komise by toto měla všechno brát v úvahu při prognozách pro další členské roky v členských státech pro víceletý finanční rámec. Vrátím se k okruhu 2. Zde mám dotaz. Stále zde vidím velký eh, rozdíl oproti 47 eh, miliard eh, v žádostech o platby a 4,7 zde byl předpoklad, což je o mnoho vyšší než implementace loňského roku to bylo 33 miliard. Pokud teď máme implementační poměr 85% proti 75% v loňském roce, tak otázka, která vyvstává, je, chtěl bych vědět od komise, proč je tady takovýto rozdíl v plnění. A pokud e, komise má za to, že prostředky v okruhu 2 e, budou stačit pro letošní rok, tak e, se chci zeptat právě na toto. To je všechno. Děkuji vám. Pane Vioty? Pan Vioty zde není. Kolegové, ještě někdo z vás si chce vzít slovo? Nikdo nežádá o slovo. Tak jen pár slov. Doposud jsme říkali, že eh, iniciativa na podporu eh, zaměstnanosti mládeže eh, tam se 79 spotřebování prostředků na platby. To znamená, že se blížíme tedy ke konci k závěru eh, tohoto na 78% máme u Erasmu eh, v, v absorpci plateb. To jsou tedy dva prvky, které mohou poskytnout celé argumenty eh, všeobecnému zpravodaji pro přípravu rozpočtu na rok 2019. Už jenom nežádá o slovo, je to tak, Pemrel? Děkuji, pane předsedo. Já bych rád odpověděl na dotazy pana Muresana. Je to běžný eh, každoroční jev, že v okruhu 2 rozpočet, eh, konkrétně tedy u eh, zemědělského a záručního filmu, je implementován na začátku roku. A já si silně myslím, že ta situace, kterou letos vidíme, je spíše návratem k normálu, normální rychlosti implementace oproti roku 2016 a 2017, eh, kdy jsme měli spíše zpomalený začátek implementace na začátku roku. Takže myslím, ta 85% implementace teď mi připadá normální a eh, nevidíme tu tedy žádný, eh, žádné riziko nedostatku prostředků do konce roku. Tím jste odpověděl na všechny dotazy, které jsme pro vás měli. Takže iniciativa zeměstnosti mládeže, jak to tam vypadá s prostředky na rok 2020? Já jsem říkal, že eh, že ta úroveň eh, spotřeby implementace je 85% teď a vzhledem k arbitraži komise, eh, nemyslíte si, že tam nám nebudou stačit prostředky do roku 2020? Protože my jsme tam měli pozměňovací návrh eh, v takovéto souvislosti v lidském roce. Je to tak, pane Muresane? Pane předsedo, eh, v dohodovacím řízení pro rozpočet letošním roce jsme se rozhodli, že navýšíme částku také na základě feedbacku, který jsme měli z mnoha členských států. A vidíme, že u nezaměnosti mládeže jsou stále ještě vysoká čísla. E, a budeme velmi rádi, když ty peníze se využijí. A současně také potřebujeme záruku od komise, že e, komise na to bude reagovat, pokud těch prostředků bude ještě víc zapotřebí. A při dohodovacím řízení eh, letos, kdy se tedy diskutuje o procesích na příští rok, tak já tu vidím jasně problém ten, že eh, iniciativa pro nezaměstnanost mládeže ještě není eh, dokončena. Komise musí zajistit, že tento program bude fungovat. To je rozpoč, to je, to je zodpovědnost nejen DG pro rozpočet, ale i dalších DG, Eh, jedná se o program eh, Komise pro členské státy eh, a je zapotřebí, aby tento program plnil svoji funkci. Děkuji. Tím si myslím, že bychom mohli téma plateb uzavřít. A předám slovo. Poděkuji tedy panu Vrolovi za jeho přítomnost a za jeho velice přesné informace. A předám slovo Jensu Gejerovi ohledně eh, reglementačních ustanovení týkajících se eh, Fondu pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond, o Fond soudržnosti, Fond pro eh, rozvoj eh, zemědělství a venkova a také pro eh, Evropský námořní a rybářský fond. Děkuji, pane předsedo. Pokud si správně pamatuji, tak už jsme o tomto návrhu měli výměnu názorů. Dovolte mi, abych to formuloval takto. Ten současný víceletý finanční rámec nebyl k velké spokojenosti parlamentu. My jsme si tedy nechali radou předepsat tablety na uklidnění v tom smyslu, že se že tedy ty škrty, pokud jde, pokud jde o objemy prostředků, nebudou tak zásadní. Řekli jsme dobře, není to tak špatné, pokud bude mít tedy eh, komise eh, k dispozici méně prostředků, protože do toho tedy budou plynout ještě soukromé prostředky, to dneska není. Naše téma a další věc. Eh, říkali jsme si jako další eh, argument na uklidnění to, že se tady vezmou peníze ze strukturálních fondů a výkonnostní rezerva by byla vyplacena těm členským státům, které splní co do výkonnosti určitá kritéria. A právě o tuto výkonnostní rezervu nám v tuto chvíli jde. Návrh komise hovoří o tom, že už by ta výkonnostní rezerva nebyla k dispozici k tomu, abychom mm, mohli díky tomu plnit ty stanovené cíle, ale abychom vyzkoušeli, jestli ta výkonnostní rezerva by nemohla být použita v souvislosti s návrhy eh, z evropského semestru. Výbor, který to má v gesci, je výbor REGI pro regionální rozvoj a ten má k tomu naprosto jasný postoj. Takřka všechny frakce navrhují, abychom tento návrh komise vůbec neměnili, ale abychom ho zkrátka zamítli. Některé z doprovodných výborů se e, do toho také e, pustili a v ITRE je to tedy například podobné, na tom se také podílím. A to je přesně stejný návrh, který chci předložit tomuto výboru. Já se možná budu lišit od některých kolegů z naší frakce, ale já osobně nemám vůbec problém s tím, aby strukturální formy, eh, fondy byly tedy eh, zaměřeny na určité cíle. Za první podmínky, pokud eh, se na tom všichni shodnou, pokud se na tom shodneme s daným členským státem, protože právě to je princip subsidiarity, který mi velmi leží na srdci. A za druhé, pokud nedojde do, eh, k, ke ztrátám v, v rámci stávajících fondů. A k tomu došlo. Já jsem vždycky zdrženlivý, když jde o to, že nějaké dohody z roku 2013 jsou následně měněny, protože si myslím, že členské státy s těmi penězi zkrátka počítají a že bychom je neměli v cílové rovince prostě měnit. A další věc, eh, technický problém, komise pravidelně prověřuje zda jsou plněny domluvené parametry, nicméně učiní tak příště až v roce 2019. A já si to tedy v tuto chvíli umím představit pouze takto, možná, že mě pan Urel eh, nebo jiní kolegové z komise opraví, ale já si to v tuto chvíli umím představit pouze tak, že strukturální fondy, o, kterých, o jejich spoždění jsme tady něco slyšeli, budou v roce 2019 ještě jednou prověřeny. Eh, to bude tedy předposlední rok současného víceletého finančního rámce a na pozadí pravidla N plus 2 tedy můžeme tyto peníze používat ještě další dva roky. Možnost eh, využít tyto prostředky, tyto peníze eh, smysluplným způsobem v souladu s prioritami členských států, tak eh, ten čas tedy se krátí. Já si myslím, že bychom to v tomto aktuálním víceletém finančním rámci dělat neměli. A konečně poslední poznámka je zásadnější povahy. Čas od času se stane, že tento výbor má nějaký dobrý nápad. A všichni víme, jaká je reakce ostatních institucí. Většinou padají taková slova jako právní základ, právo na iniciativu. To jsou slova, která při takových argumentech padají. Já vlastně nevím, proč bychom měli prokazovat vstřícnost vůči nějaké jiné instituci. Ten návrh zkrátka nevznikl tady eh, a jsou to věci, které jsme nechtěli a proto tedy navrhuji, abychom to zamítli, abychom zamítli návrh komise. Máme tedy návrh zamítnutí z úst našeho zpravodaje. Přeje si k tomu někdo vystoupit? Stínoví zpravodajové? No, tady nikoho nevidím mezi přítomnými kolegy. Slovo tedy udělím panu Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Ozopakuji to, co jsem řekl již na poslední výměně názorů k této situaci. Já rozumím argumentům těch, kteří jsou proti tomu, že to odmítneme, protože si myslí, že to může být precedens a že e, ta rezerva výkonnosti byla e, rezervou pro ty programy, které fungovaly lépe e, a nesloužilo to k tomu cíli, ke kterému mm, to má posloužit nyní. A pak je tady další věc a to, že není povinné pro členské státy aby využili tuto výkonnostní rezervu na strukturální reformy té které země. Není to povinné. A já si myslím, že se musíme zamyslet nad tím, že pokud tedy dáme členským státům nějakou další možnost využít prostředky, které jsou k dispozici, tak to bude znamenat větší pružnost. A my přece vždy usilujeme o pružnost. Eh, já sám jsem rozpolcen, eh, mám spíše tu tendenci podpořit eh, regionální výbor, ale zároveň o tom musíme diskutovat, protože to je další možnost, o které se teď diskutuje a to ta, že členské státy by mohly použít na dobrovolném eh, základě, není to nic povinného, tuto cestu. A já si myslím, že pokud bychom s tím souhlasili, i když chápu, že se tady kloníte spíše k tomuto odmítnout, že by mělo být zřejmé, že to není žádný precedens a že peníze na strukturální refondy to je jedna věc a fondy na politiku soudržnosti jsou věcí eh, druhou a odlišnou. Pokud strukturální reformy probíhají, tak reforma politiky soudržnosti Eh, z toho může také profitovat. A vynakládání prostředků může být díky tomu účinnější a může vést k dalším eh, a lepším výsledkům. Zatím ještě máme čas na to, abychom o tom diskutovali. Eh, nevím, jaké je odůvodnění komise, pokud jde o pochybnosti, které zazněly a které já jsem tady také zopakoval. Chtěl bych ale zároveň zdůraznit, že pokud příslušný výbor má jiné argumenty, zejména tedy výbor REGI, tak bychom mohli diskutovat i s nimi. Ale oni jsou tím eh, příslušným, jasně příslušným výborem. Děkuji a slovo má nyní pan Depré. Děkuji, pane předsedo. Já se v tuto chvíli nechci pouštět do té zásadní otázky, tedy hovořit o tom, nebo možná pouze řeknu, že v naší frakci jsou velmi odlišné názory. Máme tam eh, ty, kteří mají stejný názor jako pan Gajer a jsou tam i jiní, eh, kteří se donívají, eh, že by se mělo postupovat tak, jak vysvětlil pan Fernandez. Možná, že by se by nám v této diskusi mohla pomoci. Položím k tomu jeden dotaz. Eh, obrací se na komisi členské státy s těmito požadavky neboli jinak řečeno, je to návrh komise, který má zavést nový nástroj, a nebo již v tuto chvíli o to žádají členské státy, které tedy říkají, prosíme, eh, nechte nás eh, použít tuto rezervu tímto způsobem. Pokud by tam byl požadavek ze strany členských států, tak by si to zasloužilo zvážit, pokud je to pouze nějaký eh, návrh Eh, který má mm, vnést eh, nějakého liberálního ducha do toho, tak samozřejmě bych byl a priori také proti, pro, ale nechám to na zvážení. Paní Gadia Zebal. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že tady se navzájem trochu míjíme v tom, co říkáme. Možná, že mi něco uniklo, ale já mám pocit, že eh, se jako rozpočtový výbor vůbec nemáme vyjadřovat k detailům. Vždycky, když vznikl nový program, tak jsme jako rozpočtový výbor říkal, že na to mají být vyhrazeny nové finanční prostředky a že nemají být ty prostředky brány z jiných již probíhajících probra- programů. E, to e, je dohoda, e, která se tedy týká i té takzvané výkonnostní rezervy. Pokud by měla existovat nějaká země, nebo pokud by komisá rada byly toho názoru, že je důležité, aby byly zahájeny nějaké pilotní projekty, tak abychom věděli, jak eh, fungují strukturální reformy, tak dobře, můžeme to udělat, ale ne na základě finančních prostředků, které již byly vyčleněny na jiné cíle. A já si myslím, že to platí i pro eh, ten výbor, který to má v gesci protože my jsme rozdělili jednotlivá nová témata a e, myslím si, že do budoucna by to e, mohlo být, e, dejme tomu, v gesti výboru Ekona už by se tomu nevěnoval výbor Regi, ale zároveň bychom měli zůstat věrní naší doktríně a měli bychom na to vyhradit čerstvé finanční prostředky, neměli bychom brát peníze z jiných e, programu. Eh, a na tom se shodnou jak pan Fernandez, tak pan Gajer, anebo jsem něco špatně pochopila. Někdo další už nežádal slovo? Pan Neurele, vy jste byl také pozván, abyste něco zpřesnil na výzvu pana Depre. Členské státy e, také zde e, toto žádají, nebo to záleží na expertize komise? Děkuji vám, pane předsedo. Ohledně otázky pana Depre. Já se na to musím zeptat a informace vám pošlu písemně, pokud mohu. Děkuji. Dobrá. Pane zpravodaji, uzavřete prosím tuto výměnu názoru. Zůstáváte tedy na svém stanovisku, pane Depre? Komentář o mikrofon. Eh, takže tady není snadné dojít ke koncenzu. Doplňující, otá- doplňující otázku pana Depré bych moh- mohl zodpovědět takto. Podle mých informací, ale nevychází to z žádné hluboké rešerše, je pouze jeden členský stát, který se k této myšlence staví pozitivně, a to je Portugalsko. poznámky bez mikrofonu. My samozřejmě myslíme samostatně, to znamená, že já nebudu se řídit eh, pokyny sociálně demokratické vlády, tímto prokážu, ale v tomto případě spíše z ideologických důvodů. Ale nyní vážně, ať už to bude jakkoliv, eh, ať už v Portugalsku je nebo není sociálně demokratická vláda, tak to dokazuje, že, by tady, eh, že tady není eh, velký počet členských států, které by chtěly tedy výkonnostní rezervu použít v rámci evropského semestru. Byť hrozí riziko, že někomu ukřivdí. Myslím si, že to je takový pokus komise získat tuto myšlenku v zájmu víceletého finančního rámce. To znamená, že by se výkonnostní rezerva těsněji spjala s evropským semestrem eh, že by se proto vytvořily tedy do budoucna podmínky. Pokud jde o budoucí víceletý finanční rámec, tak jsem ochotem o tom diskutovat. Já se nestavím k této myšlence úplně negativně, jsem ve své frakci spíše v menšině, ale tam, kde zjistíme určité nedostatky, tam se skutečně domnívám, že by evropské prostředky měly pomoci ty nedostatky odstranit, ale má to určité podmínky. Dejme tomu souhlas dotyčného členského státu a Eh, všechny ty ostatní finanční prostředky v rámci evropského rozpočtu tomu musí také odpovídat. Dobře, takže tolik eh, k tomu z mé strany. Děkuji. Takže pokud si přejete předložit pozměňovací návrhy, učiněte tak prosím do čtvrtka 12. července eh, ve 12 hodin hlasovat v rozpočtovém výboru se bude 29. a 30. srpna a v Regi se bude eh, hlasovat 9. Eh, října. To je příslušný výbor. A pan Deprena odešel. Máte míč? A teď eh, Evropský orgán pro pracovní příležitost, eh, záležitosti. Pane Gejere, eh, řekněte nám o tom něco, vy jste zodpovědný za agentury. Also. Ano, děkuji. Agentury se rozrostou a to v nemalé míře, právě naopak. Vznikne nová instituce, Evropský orgán pro pracovní záležitosti. Všichni znáte souvislosti. Tento rok se konečně podařilo směrnici o vysílání pracovníků eh, pozitivně dotáhnout dokonce nejen v parlamentu, ale dokonce i na radě. Tam bylo možné dohodnout se na eh, změnách a já to velmi vítám. A, a samozřejmě právní text to je jedna věc, ale potom kontrola, konzultace, poskytování zdrojů ke koordinaci, um, poskytování infrastruktury, tak aby e, bylo e, možné řešit práva a, a povinnosti pracujících e, a informovat o nich, to je potom jiná věc. A aby to vše bylo zajištěno, navrhuje komise, aby byla zřízena nová agentura. Současná legislativa se nijak e, nezmění vznikem této agentury. Je to praktický příspěvek Evropské unie k prosazování existujícího práva a dělat to jednotně ve všech členských státech. E, co mi nevyhovuje, je to, že pravomoce v zakládacím aktu této agentury e, z mého pohledu nejsou dostačující pro efektivní provádění tohoto úkolu. A proto bych navrhoval, abychom text přeformulovali a vylepšili, abychom zajistili efektivní aktivitu. Tato agentura má být akce schopná v roce 2023, bude tam rozpočet na rok 25, 52 eh, milionů eur, takže to je nemalá eh, částka a má tam být asi 148 eh, zaměstnanců, takže to má být jedna z větších agentur. A tím vyvstává také otázka, jak bude tato agentura financována a eh, já bych chtěl k tomu eh, říci následující. Tam, kde Evropský orgán pro pracovní záležitosti bude se starat o průběžné programy, má podle mě smysl, aby ty běžící programy a jejich exekuce byly přeneseny právě do gestce této agentury, protože eh, tady není, nebo neměly by tady být eh, rozpory v názorech o tom, zda nějaký program má řešit komise, nebo zase o to má starat tato agentura. Tam, kde ale budeme zasahovat do operativních programů, abychom průběžné náklady eh, agentury financovali, eh, tam bych byl velmi obezřetný a opatrný. A proto nejsem přesvědčen, že je správný návrh komise v průběžném eh, finančním rámci 70. Eh, rozpočtu agentury eh, brát z Evropského programu eh, pro sociální záležitosti a inovace. Takže já si myslím, že tam bychom to více financovali, ale byl by z toho méně efektivní výstup. Takže já bych navrhoval, abychom udělali to, co jsme udělali i u jiných existujících agentur eh, v sociální oblasti, oblasti pracovních vztahů. To znamená, abychom tady měli správní strukturu, která bude tripartitní povahy, tedy budou tam eh, členové zaměstnavatelů, odborů, eh, kteří by měli zasedat ve správních orgánech, tak aby byly zohledněny zájmy všech stran. Děkuji. Merci, monsieur le rapporteur, merci. Děkuji, pane zpravodaji. Eh, kdo si přeje promluvit? Pan Ali. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Nejprve bych chtěl poblahopřát a poděkovat zpravodaji za přípravu návrhu stanoviska k návrhu komise o Evropském orgánu pro pracovní záležitosti. Musíme myslet na klíčové principy Evropského pilíře sociálních práv, posílit spravedlnost na vnitřním trhu. To je velice důležitý úkol Unie. Musíme zajistit mobilitu v Evropě a vítáme proto návrh komise eh, pro vytvoření této agentury a zároveň souhlasíme s návrhem zpravodaje, pokud jde o financování této agentury. Eh, jeho návrh je zaměřen na nákladově efektivní přístup a souhlasíme také s tím, jak navrhuje eh, složení řídících orgánů. Pokud jde o správní radu a příslušný článek, tak si myslíme, že správní struktury Eh, s ohledem na ETF a tak dále, eh, tak jak je to tam navrženo, to je správné a také by ve správní radě měl být eh, zástupce zaměstnaneckých organizací a zaměstnavatelských organizací z každého členského státu a potom také někdo za Evropský parlament. Mělo by tam být více než asi 80 členů. Když se ale podíváme na řídící orgány a jejich strukturu, tak vidíme, že každý z nich eh, eh, má 11 osob, které zastupují vlády, zaměstnance, zaměstnavatele a Evropskou komisi. A v té věci tedy vyvstávají četné otázky. Za prvé, Eh, měli bychom možnost vytvoření takového byra zmínit eh, v té první sekci. Za druhé, pokud v případě Eurofondu zástupce komise eh, bude konkrétně zmíněn jako člen byra, neměli bychom mít stejný přístup, i pokud jde o zástupce Evropského parlamentu, tedy možnost, aby tam byl také zastoupen, dále zavést eh, podmínky pro jmenování členů řídící rany, tak aby byly zastoupeny členské státy i komise abychom eh, zachovali konsistentnost naším návrhem v pozměňovacím návrhu 10, měli bychom tady doplnit podmínky pro jmenování zástupců organizací zaměstnavatelů a zaměstnanců, stejně tak jako zástupců Evropského parlamentu. A závěrem něco, co není zase až tak důležité, ale myslím si, že by to mělo být vyjasněno v případě eh, jiných agentur existují řídící eh, rady a v tomto případě eh, je ale správní rada, takže eh, mělo by to být zesouladěno. Pokud tam v tom není rozdíl, tak to samozřejmě může zůstat tak, jak to navrhuje komise. Děkuji, slovo má pan Howard. Um, thank you, Mr. President. Perhaps I... Děkuji, pane předsedo. Možná jednu poznámku eh, k dnešnímu fotbalovému zápasu. Eh, tedy eh, samozřejmě jsou dvě družstva a jistě se to posílí tím, že tam bude jedna z velmi výkonných lig, ale musíme samozřejmě vyčkat, jak to dopadne a jak, to, jak se to celé rozvine. Toto je velmi eh, vhodný návrh, který vítáme. Je to velmi užitečný eh, vývoj eh, a, a, když byla, máme tady směrnici o vysílání pracovníků a, a Tady je potřeba mít tento rámec tak, abychom eh, řešili možné zneužívání jednotného trhu a volný pohyb práce. Já si kladu otázku, eh, jestli ehm, tedy ehm, ehm, tedy z toho budeme mít nějaký prospěch, když se teď eh, počet členských států v Evropě sníží, ale je lepší to mít teď než nikdy. A pokud tady bude taková agentura, tak musí být akceschopná, musí mít schopnost zasahovat, spolupracovat s národními orgány a, a dosahovat v praxi vylepšení a také poukazovat a řešit zneužívání. Kdyby toto selhalo, tak bychom se dostali do situace, kde eh, tady bude eh, mm, spíše deziluze, eh, pokud jde o schopnosti evropských orgánů a institucí a je, mm, řešit potřeby obyčejných lidí v jejich každodenním životě a práci. Ehm, takže je to takový test, zda to bude 50 milionů, eh, které budou řádně vynaloženy a zda to opravdu přispěje k vylepšení. Tady eh, bude potřeba vyčkat několik let, eh, až, než se dozvíme, jestli to opravdu vedlo ke kýženým výsledkům a pokud ne, tak to budou vyplýtvané peníze. Děkuji, slovo má pan Olbricht. Já mám otázku. V rozpočtovém výboru je pro nás velice důležité, nejen se zabývat otázkou vnitřních cílů a rozdělení práce a tak, ale kolik to bude stát. A mm, jak to, mm, jaký dopad to bude mít na víceletý rámec. Komise navrhuje zvednout výdaje agentur v této oblasti na sedm let na 7, o 700 milionů. A to neznamená, že to jsou přesně ty peníze pro tuhle agenturu, protože to mohou být eh, tyto agentury plus další agentury. A měli bychom v tom mít jasno, než ten eh, víceletý finanční uzavřeme, než tohoto odsouhlasíme. Musíme nejdřív vědět, kolik bude tato věc potřebovat peněz. A paní předsedkyně Gresle. Ano, děkuji. Omlouvám se, Přišla jsem o pět minut později. Tento bod pořadu jednání mi připadá být velmi důležité, důležitý. Tento úřad, v angličtině se tomu říká o authority, eh, já bych chtěla vědět, co to vlastně znamená přesně, proč se tomu neříká pravým jménem, proč to není agentura, ale úřad. Protože by to zjednodušilo nakládání se všemi stávajícími texty, mimo jiné i s finančním nařízením, kdybychom to tedy nazvali pravým jménem. Funguje to jako agentura, ale my tomu říkáme jinak, neříkáme tomu agentura, takže to je první otázka. Druhá otázka, pokud se podíváme na to, co ten úřad má dělat, tak eh, z části eh, dochází k překrývání úkolů, protože některé úkoly již plní jiné decentralizované agentury a také je tu eh, zmíněn poradní úkol. A proto se ptám, jestli komise prověřila, jestli ty nové kompetence, vůbec jich není tolik, jestli ty nové kompetence by nebylo možno svěřit těm stávajícím agenturám. Já si nemyslím, že by mělo velký smysl vytvářet na evropské úrovni nové organizace, protože eh, je to eh, poměrně velká část rozpočtu, eh, peníze, které nám budou chybět jinde, to znamená, že by bylo na čase, aby se komise nad tím zamyslela. Děkuji. Pan Fernandez jako poslední. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit za Petry Srvamu, který se omlouvá, že to nemůže být, jako stínový zpravodaj EPP. A děkuje zpravodaji a děkuje tedy za tuto odvedenou práci. Souhlasí téměř se vším. Ale nesouhlasí ohledně financování a myslí si, že financování musí především být provedeno eh, převedením prostředků. Pozměňovací návrh 7 v tomto směru ohledně dumpingu mzdového předloží. A domnívá se, že tento orgán by neměl mít jako zvláštní úkol provádět vyšetřování či analyzovat mzdy, nebo tedy zabývat se otázkou mzdového dumpingu. Pozměvací návrh 8. Tam pan Servama se také domnívá, že e, postup pro řešení přestupků nemá patřičnou podobu. že takto se nemají dané problémy řešit. Také pan Cervama se zabývá e, výkonnostním rozpočtováním a synergií mezi jednotlivými institucemi a aktéry a orgány. Domnívá se, že by bylo zapotřebí je posílit. Děkuji. Ještě předám slovo panu Hrilu, aby mohl odpovědět hmm, na otázky pro komisi. Tento orgán pro pracovní eh, záležitosti eh, se tedy má zabývat od situací v různých zemích a je normální, že v některých eh, členských státech mají takový nedostatek pracovních sil, že je tedy eh, zvou ze zahraničí, ze zemí mimo EU, za nižších eh, mzdových požadavků. Pane Relsi, prosím, máte slovo. Uh, thank you, chair. Děkuji vám, pane předsedo. Co se týče dotazu na komisi od pana Olbrichta, vztahuje se k finančnímu dopadu na další víceletý finanční rámec. Mohu potvrdit, že tento dopad se odráží v legislativně finančním prohlášení, což je příloha návrhu komise, a ten sahá za rok 19 až 20, takže uvidíte i dopad na následující finanční rámec v tomto anexu, v této příloze. Byl tedy tento dopad vzat v úvahu komisí už v návrhu předloženém 2. května. V následujících týdnech komise zpřístupní radě a parlamentu detaily eh, obálek každé eh, z decentralizovaných agentur Ehm, na základě to návrhu 2. května, takže až ten dokument v následujících týdnech k vám dorazí, budete si to moci přečíst eh, detailně sám. Co se týče otázek od paní Gresle, proč se tomu neříká agentura? To není první decentralizovaná agentura, které se říká orgán, také Evropský bankovní orgán a a další dohledové orgány jsou takto nazývány, ale popravdě řečeno, já, já bych na to raději uh, odepsal. A myslím, že ta otázka si zaslouží hlubší odpověď. I tu vaši další otázku beru na vědomí Zda komise tedy se zabývala možným překrýváním činnosti jednotlivých agentur. K tomu se také vrátím písemně. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane eh, zpravodaji. Velice stručně, prosím. Eh, já opravdu mohu být stručný, protože to, ehm, tady jsou pouze ty poznámky Petriho takové, že je zde větší no, politický eh, názorový rozdíl. Má to být agentura, která se zabývá dohledem a se vším respektem vůči kolegovi Sarvamovi si myslím, že pokud tato agentura má být agenturou pro eh, dohled, tak potřebuje patřičné nástroje, musí, být eh, dos, musí mít eh, eh, dostatečnou důraznost. A my jsme u vysílání pracovníků řešili mzdový dumping, tedy to, že tito lidé třeba v Německu byli placeni výrazně pod těmi tarifními úrovněmi a nebo se tam děly takové věci, jako že mm, tam byly mnohem nižší náklady na ubytování a tak dále. Pokud tady tam chceme řešit eh, ten eh, mzdový dumping, tak eh, to je něco, co může, může vlastně poukazovat na to, zda tam dochází k porušování té směrnice o vysílání a jejich pravidel. Takže pokud ta agentura v uvozovkách má mít zuby, tedy má být dostatečně akceschopná, tak musíme eh, umožnit, aby, když zjistí nějaké porušení, komise opravdu jednala, tedy aby spustila řízení pro porušení smlouvy. Takže pokud chceme, aby ta agentura byla silná, tak potom ty návrhy Petry Sarvami bychom tam zohlednit neměli. Děkuji. Pozměňovací návrhy budou tedy předkládány nejpozději v pátek 13. do 12 hodin a hlasování eh, proběhne 29. nebo třeba 30. Eh, srpna a komise se k tomu vyjádří 18. září. Mm. Dále navrhuji, abychom hlasovali, eh, tedy to hlasování, které jsme odložili z dnešního dopoledne. A pokud hlavní zpravodaj, nebo hlavní zpravodaj by měl říci, jestli dostal ty informace, pokud je o transfer čísla 18. Já jsem nedostal žádné další informace. Komise eh, mě nekontaktovala, ale mají tady své zástupce a já bych je eh, rád požádal, aby si vzali slovo a uvidíme, jestli nám tu situaci více objasní. Pane Rele. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji za tento prostor vrátit se k této věci a více pohovořit strukturovaným a podrobnějším způsobem ty věci, na které se ptala paní Gressler dnes dopoledne. Pokud jde o celkové zdroje pro Svěřenecký fond pro Afriku, jsou 3,4 miliardy eur a členské státy eh, k tomu přispěly částkou 430 milionů a e, největší příspěvek poskytlo Německo 157 milionů, Itálie 110 milionů a potom e, tam byly další příspěvky, které jsou ale mnohem nižší. E, například dalším státem největším je Nizozemsko 26 milionů. Evropský rozvojový fond tam eh, přispěl asi třemi miliardami a evropský rozpočet eh, poskytl 660 eh, milionů. A, pokud jde o operační akce tohoto syřanského fondu. Tady bylo pro ten Sahel schváleno 85 programů a v naší písemní odpovědi jsme zmínili, že celkově je to 1 miliarda 466 eh, milionů. A eh, pokud k tomu přečteme eh, náklady za administrativu a management, tak je tady v podstatě celková částka 1,6 miliard. Znamená to, že mm, těchto 1,6 miliard je e, souhrnem prostředků, které byly poskytnuty e, tedy e, na tu sahelskou část. Dohromady je to 1, 1 miliarda 600 milionů zhruba a tím se vysvětluje ta částka 27 milionů z těch v tuto chvíli dostupných zdrojů ten rozdíl mezi zdroji, které byly poskytnuty eh, na eh, tuto část svěřeneckého fondu a těmi částmi, eh, které tam v rámci toho projektu jsou, je pouze 26 milionů. A, a hmm, i když ta částka je omezená, tak to přesto pomůže a vyřeší to ty nejnalehavější potřeby, které byly odhaleny. Pokud jde o mezeru ve financování, tak ta se týká všech těch okének Afrického fondu 1,1 miliard a my jsme říkali, že 1,6 milionů to se týká Sahelu Lake a, os, a, a jezero Čát a, a tento transfer pokryje pouze malou e, část. E, samozřejmě z této mezery to se rozumí samo sebou. A Evropská rada před dvěmi týdny se shodla na tom, že abychom částečně eh, zaplnili eh, tento nedostatek, bude poskytnuto 500 milionů eh, z 11. rezervy EDF pro Svěřenecký fond pro Afriku a toto rozhodnutí přijala komise 6. července minulý týden a v tuto chvíli to zkoumá výbor EDF písemnou cestou a mm, závěrečná lhuta je příští týden lidem. Takže těchto 500 milionů eh, sníží eh, tu mezeru na 1,5 eh, milionu a my zatím ještě tedy nevíme, jaký tam bude poměr, který bude na roh Afriky a na Sahel a jezero Čad. To ještě není jasné a dále Rada vyzvala členské státy, aby dále přispívali do tohoto svěřeneckého fondu pro Afriku tak, aby se eh, zaplnila ta zbývající mezera, eh, to, tak, aby eh, ta 1,1 miliard byla tedy pokryta. Ale je tady tedy ještě ta část, kterou musí členské státy předat. Ten globální, ta globální mezera ta bude celkově představovat asi 600 eh, eh, milionů a já doufám, že to je odpověď na vaši otázku. Děkuji. Je to pro vás dostačující vysvětlení, pane zpravodaji. Já si myslím, že pokud jde o rozměr eh, tohoto transferu, je toto vysvětlení dostačující. Máme tady větší jasnost, pokud jde o ten širší obrázek a a já si myslím, že s ohledem na eh, celou eh, tu problematiku bychom to mohli odhlasovat. Dobře, budeme tedy hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. No. Alors, Dále bych řekl, že by bylo eh, vhodné aby ta velká prohlášení po radě hlav státu a vlád byly následovány činy, protože je tady velký rozdíl mezi slovy a činy a je tak velký, že bychom měli na to reagovat a vyjádřit naše rozhorčení. Jste připraveni? Zahajuji hlasování. Tout le monde a voté? Non, il manque une. Eh, chybí ještě jeden hlas. A tímto uzavírám hlasování. Hlasování u konce. 12 pro, 1 proti. Schváleno. Předtím, než dám slovo panu Levandovsky, eh, chtěl bych říci, že lituji toho, že předsednictví rady ve chvíli, kdy zahajuje eh, své období, rakouské předsednictví, nepředstoupilo před eh, náš výbor, nenavštívilo nás, ačkoliv navštívilo všechny ostatní výbory. Eh, písemně jsme se na ně obrátili, ale pravděpodobně neobdrželi náš dopis, protože jsem nezískal od nich žádnou odpověď. To jsem vám chtěl sdělit. A nyní má slovo pan Levandovský, pokud jde o fond eh, Evropské solidarity, Evropský fond Solidarity, eh, kde jde o, o pomoc Bulharsku, Řecku, Litvě a pomoc Polsku. Ano, děkuji. Omlouvám se, nebo obávám se, že jsme již překročili vyhrazený čas, takže budu velmi stručný. Jde o použití fondu Solidarity eh, v případě nepředvídaných událostí. Jedná se o čtyři země. Eh, v říjnu roku 2017 předložilo žádost Řecko v důsledku zemětřesení na ostrově Kos a v jednom z řeckých regionů. Eh, v říjnu v roku, roku 2017 Polsko předložilo žádost po ní ničivé, eh, ničivé bouře v, mojim, v mém regionu a eh, v roce 2017 předložilo žádost, předložila žádost také Litva po eh, povodni a mm, po povodni předložilo žádost také Bulharsko. Uh, já si myslím, že bychom tedy měli eh, využít co možná nejlépe času a měli bychom se snažit tedy mobilizovat eh, fond, eh, protože máme před sebou letní přestávku, lidé na to čekají, mělo by se o tom hlasovat v září, to znamená, že abychom minimalizovali časovou ztrátu, je potřeba, aby to vstoupilo v platnost i hned po přijetí, potom eventuální přijetí. Já to samozřejmě nemohu předem odhadnout, ale myslím si, že to není eh, kontroverzní, protože to spadá do limitu Fondu eh, Solidarity na rok 2018. V případě eh, Litvy se hovoří o závažné přírodní katastrofě, která tedy přesahuje ten práh, který je relevantní z hlediska závažné přírodní katastrofy. Eh, to znamená, že se musíme pustit eh, do práce. Děkuji. Děkuji, pane Levandovský. Kdo by se k tomu chtěl vyjádřit? Dobře. Nikdo? Pozměňovací návrhy přiložte prosím do 12. červen z 12 hodin. Hlasovat se bude 29. nebo 30. srpna a na plenárním zasedání v září. Prosím, eh, podle toho jednejte také na komisi, přistupujte své tempo. Pane Moresane, vaše zpráva reaguje na zprávu pana Levandovského. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, monsieur le président. Um, our colleague Janusz Lewandowski. Pan kolega Levandovský v podstatě řekl všechno, co bylo potřeba eh, k tomu to tématu říci. Ano, máte pravdu. Eh, můj bod je tady pouze důsledkem jeho zprávy. Rád bych k tomu dodal to, že se ne, v žádné z těchto čtyř zemí nevypla, nevyplácely žádné zálohy a můj návrh zní, abychom to tedy přijali, schválili. Děkuji vám za tento názor pozitivní názor a na přání tedy urychleného vyplacení prostředků. Pozměňovací návrhy musí být předloženy do poledne eh, čtvrtka 12. hlasovat na rozpočtovém výboru 29. či 30. srpna a potom na plenárním zasedání v září se vyjádří celý Evropský parlament. Alors j'indique que nous avons un trilogue. Jak jsem říkal, ve čtvrtek nás čeká trialog, také přípravné zasedání zde v tomto sále. A já vím, že to děláme se sebezapřením. Za sedm týdnů nebudeme mít žádné schůze. Sejdeme se až 29. 30. srpna. A proto eh, eh, se opět sejdeme, s radostí budeme spolu zasedat. Nikdo nežádá o slovo, takže vám chci vřele popřát krásnou dovolenou. Ať jsou krásné zejména pro pana Depré dnes večer a ať eh, jsou příjemné pro všechny, kdo se zajímají o fotbal. Všem vám tedy přeji krásnou dovolenou a budu se těšit, že se s vámi setkám odpočatými 29. a 30. srpna. Nikdo nežádá o slovo, takže ukončíme zasedání.